Okay. <clears throat> Ladies and gentlemen, let me, let me open the... Tak, dámy a pánové, já zahajuji schůzi výboru TAX 3. Na programu máme výměnu názorů s paní komisařkou Jourovou. Já tedy vítám paní komisařku pro eh, spravedlnost spotřebitele a genderovou rovnost. Eh, kterou všichni velmi dobře znáte a víte, že má na starosti také politiku boje proti praní špinavých peněz v komisi. Cílem dnešní výměny názorů je mimo jiné diskutovat o následných krocích, které komise podniká na základě doporučení výboru pana ohledně boje proti praní špinavých peněz a ohledně e, cestovní mapy a metodologie e, vytváření Evropského seznamu rizikových třetích zemí. Jak si jistě vzpomínáte, minulý pátek e, nám paní komisařka zaslala metodiku, takže ta je teď k dispozici našemu výboru. Rozhodně ale o ní budeme diskutovat i dnes. Kromě toho budeme diskutovat o budoucích krocích komise týkajících se zlatých víz a programů udělování občanství e, cizincům. Kromě toho se výměna názorů bude také zabývat, aniž by tím byly dotčeny kompetence příslušných výborů, dvěma iniciativami, e, které jsou zajímavé pro práci našeho výboru které nedávno předložila komise. Je to návrh nové směrnice o zjednodušení využívání finančních informací za účelem prevence, detekce, vyšetřování a stíhání určitých trestných činů a iniciativa na ochranu whistleblowerů. Paní komisařko, budou nás také zajímat vaše závěry z vaší návštěvy Malty před dvěma týdny, zejména pokud jde o stav implementace evropských zákonů proti praní špinavých peněz. Tak paní komisařko, teď vám dám slovo k úvodnímu projevu asi na 15 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za pozvání do vašeho zvláštního výboru. Komise si váží vašeho zaměření na boj proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daním. Jsou to zásadní otázky pro občany a pro jejich důvěru v evropské i národní instituce. Učinili jsme společně značné pokroky a já vám děkuji za podporu od svého posledního vystoupení před výborem pana jsme podnikli důležité kroky na posílení evropského právního rámce boje proti finančním trestným činům, včetně praní špinavých peněz. Ve zbývající části svého mandátu se soustředím na implementaci a vymáhání rámce eh, proti, boji, proti praní špinavých peněz. Eh, budu dokončovat eh, probíhající legislativní práci, soustředovat se na nové výzvy a nové technologie. Jak víte, revidovaná směrnice o boji proti praní špinavých peněz vstoupí v platnost za dva týdny. Členské státy mají čas do ledna 2020, aby transponovali eh, důležité inovace, zejména otázky týkající se skutečných vlastníků, transparentnosti, dohledu a virtuálních měn. Komise bude podporovat členské státy eh, v tomto procesu. Eh, chtěla bych eh, přivítat nedávný trialog, který se dohodl na uznáva- vzájemném uznávání opatření zmrazujících majetek a konfiskujících majetek. Je to důležitý krok k prevenci Eh, a k zabraňování dalšímu využívání zločině získaných prostředků. Eh, já vám poskytnu přehled o tom, jak jsme na tom s implementací čtvrté směrnice o boji proti praní špinavých peněz eh, rok po transpoziční lhůtě jsem zklamaná tím, že proces transpozice v členských státech je pomalý a neuspokojivý. Komise už zahájila řízení pro porušení předpisů se všemi členskými státy, které nepodali oznámení o implementační legislativě do stanoveného termínu transpozice. Momentálně se vede řízení proti 20 členským státům, pokud jde o jejich netranspozici. Většina členských států eh, přijala chybějící transpoziční opatření a podala o nich oznámení a budeme pokračovat eh, v řízení proti těm státům, jejichž transpozice čtvrté směrnice o boji proti praní špinavých peněz stále neprobíhá nebo je neúplná. Zároveň jsme zahájili eh, proces přeskumu obsahu notifikované legislativy. Komise eh, také musí přispět svým dílem ke konkrétní implementaci směrnice o boji proti, špinaví, proti praní špinavých peněz, zejména pokud jde o eh, článek 9 eh, rizikové třetí země. Detailní metodika hodnocení třetích zemí byla vydána 22. června minulý pátek a byla zaslána předsedovi vašeho výboru, jak pan Ježek právě zmínil. Je třeba, aby tento proces byl transparentní. Třetí země by neměl překvapit, ale měli by naopak získat pomoc s tím, aby odstranili nedostatky ve svém způsobu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Za prvé budeme klást prioritu na to, které země mají být vyhodnoceny do konce letošního roku. Budeme eh, pracovat s informacemi Europolu, Evropské služby pro vnější činnost a eh, Task Force pro finanční akce a budeme zkoumat, kde je riziko pro evropské finanční zájmy nejvyšší. Kritéria hodnocení se opírají o požadavky směrnice o boji proti praní špinavých peněz bude provedeno kvalitativní hodnocení každého z těchto kritérií s přihlédnutím k profilu rizikovosti dotyčné země, což povede k identifikaci třetí země, která bude vykazovat strategické nedostatky. A do konce letošního roku komise předloží první eh, nařízení v přenesené pravomoci, které bude aktualizovat seznam rizikových třetích zemí na základě E, autonomní specifické metodiky Evropské unie. Od roku 2019 e, bude komise provádět následné kroky u těchto zemí, monitorovat jejich pokrok e, snažit se odstraňovat jejich nedostatky a mazat tyto země ze seznamu, pakliže své nedostatky odstraní. Eh, zase sledovat se to bude podle těch specifických kritérií. Situace již vyhodnocených zemí bude zrevidována, jakmile dostaneme k dispozici nové informace. Hodnocení eh, zemí druhé prioritní kategorie začne v roce 2019. Eh, to jsou tedy země v, v, v druhé kategorii podle priority. Vím, že se objevily otázky týkající se dokončení tohoto procesu, který potrvá několik let. Nicméně podle našeho odhadu více než 85 všech zemí, které jsou pokryty tímto hodnocením, budou zpracovány do roku 2022 což je tedy většina zemí, které provádějí významné transakce s evropským finančním systémem. Chtěla bych poděkovat poslancům Evropského parlamentu, kteří přispěli k naší práci na této metodice. Moje oddělení DG Justice je k dispozici pro případné další diskuze o této metodice, pakliže je budete považovat za užitečné. Mezitím eh, se bude komise i nadále zabývat rámcem FATAF. Eh, plenární zasedání eh, se koná právě teď a komise bude usilovat o koordinovaný evropský přístup v těchto diskuzích a budeme pečlivě hodnotit výsledek, pokud jde o uvádění třetích zemí na seznam. Chtěla bych se teď stručně zmínit o některých eh, důležitých nedokončených legislativních iniciativách. Komise letos v Dubnu předložila doporučení o silnější spolupráci mezi, mezi jednotkami finančních spravodajských služeb, jak to doporučoval výbor pana. 17. dubna jsme přijali návrh na usnadnění této spolupráce, včetně spolupráce mezi jednotkami finančního spravodajství a policejními orgány. Doufám, že parlament rychle rozhodne o příslušném výboru nebo výborech, aby mohla začít jeho práce a abychom dosáhli dohody ještě před evropskými volbami. Doporučení výboru Panama požadují také silnější ochranu whistleblowerů. Komise proto navrhla vysoké společné minimální standardy ochrany whistleblowerů, kteří odhalí ilegální činnost nebo rozsáhlé zneužívání eh, v celé řadě oblastí. Například tam, kde porušování evropských zákonů může významně uškodit eh, veřejnému zájmu a kde ochrana whistleblowerů eh, je nutná proto, aby bylo zlepšeno vymáhání evropského práva. Tento návrh počítá s, se zřízením bezpečných kanálů pro podávání informací eh, jak eh, organizacím, tak eh, orgánům veřejné zprávy. Ehm, Vyslovovaři tak budou chráněni před propuštěním, degradací a dalšími odvetnými opatřeními. Chtěla bych zdůraznit také důležitost návrhu o přeshraničním přístupu k elektronickým dokumentům. To je nesmírně důležité pro práci našich státních zástupců ve všech trestních řízeních, včetně těch týkajících se praní špinavých peněz a vyhýbání se daním. Tento návrh aktualizuje právní rámec o výzvy e, spojené s digitální érou a já doufám, že výbor Libe začne pracovat na tomto návrhu co nejdříve. Tím se dostávám e, do tím se dostávám k práci, kterou připravujeme základy k budoucímu boji proti praní špinavých peněz. Digitální věk před nás klade specifické hrozby, a to i v této oblasti. My pozorně pozorujeme dopad nových technologií na finanční sektor. Například um, existuje nová eh, expertní skupina o elektronické identifikaci, zřízená v prosinci 2017. Dále, eh, jak předpokládá směrnice o boji proti praní špinavých peněz, komise do června 2019 vyhodnotí výměnu informací mezi jednotkami FIU a třetími zeměmi a bude hledat, systém, bude hledat způsoby zlepšení vnitroevropské spolupráce, včetně možnosti vytvořit centralizovaný orgán. Nedávné skandály s malckým Pilatus a, a lotyšskou bankou LPNB ukazují, že spolupráce mezi bankovním dohledem a boji proti praní špinavých peněz je potřeba zlepšit nová směrnice o boji proti praní špinavých peněz, kterou jsem zmínila v úvodu, proto skýtá právní rámec a je potřeba načerpat praktické ponaučení z událostí, k němž došlo na Maltě a v Lotyšsku. Společně s místopředsedou Timmermansem a kolegou Dombrovskisem jsem proto zahájila činnost nové společné pracovní skupiny, která e, pokrývá evropské e, orgány finančního dohledu. Tato skupina bude diskutovat o tom, jak lépe zapojit aspekty praní špinavých peněz do prudenčního dohledu a já jak zlepšit spolupráci na výměně informací mezi eh, dohledovými orgány a dalšími eh, orgány prudenčního bankovního dohledu. Děkuji vám moc krát za pozornost a velice se těším na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za tento velmi obsáhlý přehled situace. Předtím, než dám prostor diskusi, Rád bych vám něco řekl k práci našeho výboru, tak abych informoval naše členy, ale také všeobecnou veřejnost o tom, že asi víte, že v minulém týdnu jsem se musel vyjádřit k otázce nadnárodních společností, které zveme na zasedání našeho výboru, ale kteří odmítají pozvání se dostavit. Dnes musím říct ještě něco důležitějšího k, těmto, k těmto pozvánkám a k jejich zamítnutí. Týká se to spolupráce evropských institucí. Po zasedání koordinátorů politických skupin dnes odpoledne jako předseda výboru prohlašuji. Náš výbor má jako prioritu vstupovat v kontakt s eh, radou, s předsednictvím i s komisí. Ale eh, vzhledem k jednomu ministru a dvěma viceministrům eh, bulharského předsednictví, nikdo z pozvaných se nakonec nedostavil na zasedání nebo na slyšení výboru, tak se takto projevili nezájem o, nebo nepochopení fungování evropských institucí a taky e, nepochopení vůbec e, spolupráce mezi e, institucemi EU. Takže bulharské předsednictví nenaplnilo princip dobré spolupráce, o které se hovoří v článku 4 o fungování Evropské unie, kde se hovoří o vzájemném právním, vzájemné právní povinnosti členských států Eh, napomáhat si nebo vypomáhat si při vykonávání úkolů, které vyplývají ze smluv. Takže eh, zamítnutím eh, pozvání na slyšení se se předsednictvo postavilo do stejné role jako prostředníci, kteří vystupují v panamských i Paradise Papers. Je tedy opravdu nešťastné, že jedna z evropských institucí takto projevila eh, nedostatečné, eh, nedostatečný zájem o boj se eh, praním špinavých peněz. A jak můžeme naplnit očekávání našich občanů v boji pro neférovým daňovým praktikám, pokud nebudeme, eh, ne, pokud neprojevíme společnou politickou vůli ze strany všech politiků, pokud nebudeme mít jasný společný záměr eh, propojit své síly a navázet na práci ICIJ a dalších vyšetřujících eh, novinářů, investigativních novinářů. Toto prohlášení zašlo i médiím. Nyní zahájím diskusy s paní komisařkou. Vždycky budeme mít na otázku tedy pět minut, to znamená jednu minutu na otázku a zbylý čas do těch pěti minut bude odpověď. Pokud budeme mít čas, tak máte prostor nebo budete mít příležitost položit ještě doplňující otázku. Stále se tedy musíme ale vejít eh, se vším do pěti minut. A nejprve za EPP pan Niedermayer, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane eh, předsedo, tentokrát ehm, se vyjádřím česky. Jako, a děkuji vám za práci vás i komise eh, v adresování požadavků parlamentu v této velmi důležité záležitosti. Mám na vás v zásadě dvě otázky. Eh, první je ta, že k úspěchu v oblasti Eh, boje proti eh, některým daňovým praktikám a praní špinavých peněz je zásadní globální spolupráce. V té globální spolupráci hrají nejvýznamnější roli pravděpodobně dnes instituce, jako je OECD. OECD na jednání minulý týden zdůraznila, že vkládá největší naděje ve zvýšení transparence a poskytování eh, informací. Chci se vás zeptat, je zřejmé, že úspěch v, této, v tomto postupu je založen na tom, že informace, které budou poskytovány, budou kvalitní. Do jaké míry chce Evropská unie a Evropská komise hrát roli v ověřování, zajištění a vynucování toho, aby informace, zejména poskytované od třetích zemí, byly dostatečně kvalitní? Eh, a jakým způsobem bychom reagovali na to, kdyby se ukázalo, že ty informace kvalitní nebudou? Druhá otázka se týká eh, dokumentu, který je nazvaný Working Document eh, ohledně Identification of eh, High Risk Third Countries, kde v části, tuším 3.1, je uvedena věta, která se týká otázky kandidátských zemí. Kandidátských zemí a vztahu evropského seznamu se seznamem FATF. Eh, chci se zeptat, co přesně eh, znamená, že the Commission in this assessment may consider mitigating measures including a tak dále. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Yes, uh, first of all, I, I want to stress that the... Děkuji. Eh, já bych chtěla zdůraznit, že inovace eh, ohledně metodologie eh, nebudou vlastně jediným nástrojem při <clears throat> hodnocení některých rizikových třetích zemí. budeme mít několik různých zdrojů. Ta eh, finanční eh, akční task force zůstane, potom máme Mezinárodní eh, měnový fond, budeme získávat informace také z Europolu, Transparency International, Basel Index a další. Kromě toho tam máme nové kanály mm, pro poskytování informací, nové instituce jak eh, jste říkal, máme taky eh, zdroj OECD. Oni sami říkali, že jim jde o zvýšení transparentnosti a poskytování informací. Eh, to je určitě vlastně společný cíl. Snažíme se zvyšovat transparentnost nejenom metodologií, metodikou, Eh, hodnocením třetích zemí, ale také prostřednictvím eh, celého pokroku v oblasti legislativy proti praní špinavých peněz. Ohledně kandidátských zemí eh, zde nemám ten konkrétní text. Byl to tedy um, poslední odstavec bod Yes, with respect to candidate countries, the eh, Ohledně kandidátských zemí, eh, tady komise může zvážit eh, některá zmírňující opatření, co se týče tedy identifikovaných strategických nedostatků. Co tím máme na mysli? My jsme zde se potýkali s dilematem, zda uvést Srbsko Já jsem hovořil s odborníky, eh, hovořila s odborníky, s kolegy a eh, zvažovali jsme situaci Srbska, eh, Černé hory a možná ještě některých dalších západobalkánských zemí, které se nyní dostanou do hledáčku přeskumu poté, co vlastně se zahájí vyjednávací kapitoly. A takže některé ty věci se nyní budou vyhodnocovat v rámci předstupních vyjednávání. Takže na tyto země nyní eh, bude, eh, nebo jim bude věnována, věnována zvýšená pozornost. Hmm. I tedy z, z pohledu eh, toho systému pro boj proti, špinavým, proti praní špinavých peněz. Takže my můžeme na tom pracovat. Já to vidím tak, že ten proces povede, k, vlastně se to nějak navzájem propojí, že vznikne synergie, že eh, nalezneme návrhy pro ta zmírnice opatření i pro zlepšení systému dohledu a že tedy překontrolujeme podezřelé finanční transakce v eh, těchto kandidátských semích a že ty procesy by tedy mohly probíhat eh, paralelně a mohly by vést k tomu, že dosáhneme tady dobrého výsledku a snížení strategických nedostatků, které možná ještě existují v západobalkánských zemí. A proto je opravdu důležité, aby to probíhalo takto paralelně, protože si umíme představit, že bezpečnostní hrozby a některá rizika Eh, na západním Balkáně, co se týče právě vztahu s organizovaným zločinem. To jsou právě věci, které mohou zpomalit proces eh, vstupu do Evropské unie a proto tady zintenzivníme práce spolu s těmito západobalkánskými zeměmi eh, právě v boji proti špinavých peněz, což potom napomůže urychlit předstupní proces. A to jistě bude dobré i pro um, summit Sibiu příští rok, kde vlastně eh, můžeme takto zhrnout všechny ty procesy, které se týkají západobalkánských zemí, <clears throat> s tím, že se zaměříme konkrétně na otázky bezpečnosti a samozřejmě také, to je nevyhnutelné, eh, finanční kriminality. Eh, děkuji Jepe Kofold za, F, za SED, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Já mám otázku ohledně nedostatku implementace a mm, seriózní spolupráce mezi členskými státy právě v tomto zásadně důležitém tématu boje proti praní špinavých peněz. Já mám tady konkrétní otázky, mm, které se týkají nedostatečné spolupráce eh, mezi orgány členských zemí týkající se závažné eh, finanční eh, trestní činnosti. Pokud nějaká banka, která má sídlo v členské zemi a nějakým způsobem prostřednictvím nějaké pobočky v členském státě B zapojí do praní špinavých peněz, který členský stát je potom kompetentní za vyšetřování a za taky právní postup vůči dané bance. Máme tedy banku A v jedné zemi a její pobočku B ve druhé druhé zemi. Eh, já jsem zaznamenal, že členské státy často se vymlouvají tedy a potom nedostatečně postupují. Také máme případy, kdy členské státy eh, eh, nevyberou daň, tedy daně a zároveň se potýkají s problémem takzvaných dividendových daňových podvodů. A Um, orgány členských zemí nespolupracují dostatečně v těchto případech uh, prostřednictvím Eurojustu, Europolu. Přitom členské státy mají efektivní rámec pro takovouto spolupráci. Kdybyste nám mohla uh, poskytnout přehled, možná i písemně, Jaké společné vyšetřovací týmy byly ustanoveny Eurojustem týkající se finanční eh, kriminality a za druhé, jakou kriminalitu vyšetřují praní špinavých peněz, eh, vyhýbání se plánsení daní a tak dále? Jaké členské státy jsou aktivní v těchto pracovních skupinách, jaké jsou eh, jejich, jaká je jejich stávající fáze a jaké výsledky měly ty, které už nejsou aktivní? Vy jste ve, své, eh, ve svém vstupním projevu eh, hovořila o nedostatečné implementaci, o nedostatečném vymáhání. Eh, říkala jste, že to je velký problém a takže já si vážím toho, že se těmto otázkám jako komisařka věnujete. Ano, děkuji. Mm, ta první otázka eh, bohužel může mít několik různých odpovědí, záleží opravdu na konkrétních případech. Já předpokládám, že vás zajímá hlavně ten stát B. Ale my bychom se museli opravdu podívat na ten konkrétní příklad, na eh, míru eh, vlastně zodpovědnosti, na, na to, jak se do toho zapojovaly příslušné orgány a ty hlavní banky samozřejmě. Ve všem, co děláme, Hm, v legislativě proti praní špinových peněz a e, co se týče těch finančních spravodajských jednotek e, a jejich propojení. E, to je pro nás obrovsky důležité, propojit to i s, bankov, s Evropským bankovním orgánem a jde nám o, o to, aby byla lepší kontrola nad podezřelými transakcemi, které probíhají přeshraničně. Eh, to je tedy jedna z věcí, kterých jsme chtěli dosáhnout eh, přijetím nové legislativy. Ať je to u páté mm, eh, směrnice proti paní, praní špinavých peněz nebo v novém nařízení o finančních spravodajských jednotkách, o jejich statusu, struktuře a propojení na evropské úrovni. Ale, jak říkám, můžeme mít zase různé varianty já jsem se teďka hodně věnovala eh, tomu případu eh, banky Pilatus v eh, Lotyšsku, ale opravdu každý ten případ má své specifické rysy a musíme tedy postupovat případ od případu, abychom se rozhodli, jaká jurisdikce je zde příslušná. Děkuji za otázku ohledně Eurojustu. Já bohužel nemám ty statistiky s sebou. Mm, mají tam řadu společných vyšetřujících týmů, které fungují velmi efektivně, ale nemohu vám teď přesně říct, jaký je poměr těch, kteří se věnují eh, finanční kriminalitě a eh, zbylým otázkám. Ale ráda vám tuto zprávu předložím. Eh, nedávno jsem hovořila s novým vedením Eurojustu a Mm, navrhla jsem, že také jejich práci budu lépe propagovat a e, tak, aby e, jak Evropský parlament a další zúčastněné strany, zainteresované strany lépe věděli, co tam přesně dělají. Hmm, řekněme, že i veřejnost by se zasloužila pochopit lépe, co dělá Eurojust a Europol. Finanční mm, kriminalita podle mého pokrývá asi tak třetinu jejich práce a Jednou jsme eh, požádali Eurojust, aby tak zhruba vypočítali, kolik případů spadne eh, do, eh, pod, úřad eh, evropského žalobce a eh, to, to by se potom samozřejmě týkalo pouze eh, těch trestných činností týkající se evropských peněz. To bylo poměrně nízké číslo, ale finanční tedy kriminalita má samozřejmě mnohem širší rozsah a ten seznam mm, trestných činů tam je mnohem vyšší, takže já předpokládám, že to je asi třetina, ale pokud, neva, pokud vám to nebude vadit, tak já bych vám ty konkrétní informace poskytla písemně. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a nyní Werner Langen. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Je hezké, že jste dnes přišla sama a nikoliv, že jste nás nenechala sedět jako 16. dubna tady bez vás. Tak to už je potěšitelné, že jste přišla dnes. To je tedy za prvé. Za druhé písemně 3. Června 20, července 2017 pana Inquiry Committee odpověděla, že na roadmap se pracuje, že se nově pracuje na metodě a teď minulý pátek, čili o rok později, jste eh, předložila první reflexní dokument komise. No to je poměrně dlouhá doba. A proto se chci zeptat, proč to trvalo tak dlouho. A za druhé, Jste ochotná, alespoň tak to tady stojí, také nad rámec současných opatření, které obsahuje současný working dokument, jít nad rámec toho, protože tady se praví, že Cílem tohoto seznamu není nějaké ekonomické nebo finanční vztahy měnit eh, k různým zemím. No to se mi zdá poněkud podivuhodné. Pak, když se dělá seznam bez jakýchkoliv důsledků, tak se klidně toho seznamu můžeme zříci. Další věc. My jsme reklamovali, aby ten seznam F byl převzat komisí bez komentáře. Ale já si myslím, že to nestačí a proto je nesmírně důležité, abychom použili novou metodu, ale prosím pěkně poněkud rychleji, eh, protože eh, ta eh, směrnice je z roku 2015, ta čtvrtá. A poté, co jsme se tedy právem hněvali, že prostě tady došlo k nějakému rozhodnutí, že se z toho sundali Panama Papers, protože se o tom někde hlasovalo, nebo co, eh, jste ochotná, mm, eh, co se týče ujednání písemných dohod a také příslibů, nejrůznějších zemí zveřejnit, anebo prostě nám dát informace Evropskému parlamentu, abychom eh, mohli mít přehled o tom, jak seriózně se to opravdu provozuje. Pak se chci zeptat na pracovní skupinu eh, s tím finančním dohledem kdy, podle jakého systému má pracovat a kdy má předložit výsledky. Děkuji vám. Yes, thank you. Commissioner floor is yours. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Yes, first of all. Ano, takže za prvé 16. dubna eh, na poslední schůzi jsem nepotvrdila, že přijdu tenkrát, čili nemohla jsem to potvrdit protože jsem musela být na plenárním zasedání. Buď to byla nějaká organizační chyba a já jsem velice rozhorčená, protože se mi nikdy nestalo, že bych byla bývala kritizována za něco takového. Já jsem vždycky na správném místě ve správný okamžik, kdykoliv jsem pozvaná Já jsem nepotvrdila mou účast, takže nechápu, jak bych se mohla tedy objevit na pozvánce. Pořád tomu nerozumím. Já jsem to nechtěla otevřít, vy jste to udělal, tak jsem aspoň měla příležitost to vysvětlit, co se stalo. Mám čtyři výbory v parlamentu a já s nimi velice, velice úzce spolupracuji a plně skládám všem svou odpovědnost. I co se týče výboru Panama, vždycky jsem plněla své povinnosti, ale nemohu být na schůzi, jejíž účast jsem nepotvrdila, protože jsem měla jinou povinnost na plenárním zasedání v parlamentu. Co se týče roadmap, já si myslím, že výboru pana jsem prezentovala mapu roadmap, která počítala s přípravou metodologie do zhruba poloviny roku 2018 a poté, co bude první seznam těch vysoce rizikových zemí eh, potom koncem roku. A my prostě pokračujeme v této cestovní mapě. Eh, nejsme v žádném spoždění. Prostě plníme plán, který jsme si přece vzali minulého roku. A mohu tady opětovně potvrdit, že koncem roku budeme mít seznam těch zemí, kde vidíme nejvyšší riziko i vzhledem k objemu finančních transakcí a úrovni eh, strategické velkých informací a dostupných v respektivních zemích. A potom budeme pokračovat s dalšími zeměmi, kde je třeba udělat odpovídající evaluaci do roku 2022, abychom měli 80 zemí a 2025, abychom mě dosáhli 100 těch zemí. To je tedy ta cestovní mapa, která vytýčila tento postup a my se ho držíme. A bereme vážně úplně všechno k vaší poslední otázce, tedy co jste se týk, když jste se ptal na organizovaný zločin, že to je priorita tohoto výboru. Prosím, pane poslanče. Dobře, jste rovněž ochotna do tohoto procesu seznamování, eh, pardon, sestavování seznamu dát i členské státy EU v souvislosti se zlatými vízy? O tom musíme diskutovat i nadále s expertním týmem. To není jenom právní, ale také politická otázka. Yes, well, if, when the question of, of... So, sorry, I skipped the... Já se omlouvám, já jsem vynechala jednu otázku. Ta lotyšská banka, ty náklady, které jsme zvažovali. Tady je potřeba mít společnou pracovní skupinu. Komise převzala iniciativu, eh, pozvali jsme eh, Evropskou, eh, Evropský úřad bankovního dohledu a další organizace a sejdeme se 20. První schůzku jsme měli 21. června, teďka se sejdeme 11. července a první zpráva eh, této společné pracovní skupiny by měla být hotová zhruba v polovině léta a zpráva bude předložena Evropskému finančnímu výboru na radě Ekofinu, tedy v září. A já si myslím, že je tedy vhodné samozřejmě, aby byl v souladu s tím také patřičně informován Evropský parlament, protože to je skutečně transparentní práce, která se týká mm, tohoto seriózního postupu naší práce. Děkuji. Možná ještě k vyjasnění výbory a co se stalo na příštím zasedání ve Štrasborku. Já si myslím, že to, co vedlo eh, k odvolání Susky, byla skutečnost, že výsta byla vlastně nahrazená. Původně se myslel, že budete mluvit na plenárním zasedání, ale protože plenární zasedání bylo odloženo, většina poslanců si myslela, že byste bývala mohla přijít na náš výbor a proto asi vzniklo toto nedorozumění. A teď za SAD Juan Fernando López. Děkuji vám, paní komisařko. Chci se vás zeptat na tři specifické body, ale udělám takový rychlý přehled. Za prvé, v Bruselu, vzpomínám si, byla konference a vy jste řekla, že hodláte je do Malty. Na Maltu, promiňte. Ehm, abyste byla v terénu a přesvědčila se o dopadu potom zavraždění novinářky Galicie. Ale tato cesta nebyla jenom o hledání toho, kdo to udělal, ale hledání toho, kdo dal ten rozkaz, kdo dal příkaz k tomuto zločinu. A ehm, vzhledem k tomu, že vy jste na Maltě byla, rád bych se dozvěděl, kdy hodláte zveřejnit to, co jste tam, s čím jste se tam zhledala. Víme, že ona byla zavražděna, protože vyšetřovala otázku zlatých víz. A my jsme diskutovali tato schémata o zlatých víz na plenárním zasedání ve Štrasborku a očekáváme, že komise začne jednat a že nám předá určitou cestovní mapu, jak hodlá postupovat v těchto schématech zlatých víz, protože to souvisí se zavražděním této malcké novinářky. A třetí otázka. Eh, směrnice o praní špinavých peněz nebo proti praní špinavých peněz se týká zejména implementace ve členských státech členskými státy a také obhajoba OLAFu eh, ve vyšetřování eh, vůči různým zemím, zejména Maltě, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. A já bych rád, abyste nám k tomu něco řekla jak co se týká implementování této směrnice proti špinavých peněz, a tak také k tomu, co komise ví. Děkuji. a měli bychom opatrně tedy sledovat čas. Paní komisařko? Yes, I was in Malta and in ano, já jsem byla na Maltě a na Slovensku, abych vyjádřila své eh, pevné přesvědčení, že je naprosto nepřípustné, aby byli v Evropské unii vražděni novináři. A v obou těchto zemích jsem měla v plánu eh, povzbudit vyšetřovatele a nabídnout jim podporu Europolu a Eurojustu. Hovořila jsem s vyšetřujícími soudci a s policisty, kteří vyšetřují tento případ. Samozřejmě jsem se nemohla ptát na detaily případu, tedy na samotný obsah vyšetřování, Nechtěla jsem nějak ohrozit vyšetřování tím, že bych se do něj vměšovala, protože z titulu své funkce nemám právo požadovat informace zevnitř. Nemohu tedy potvrdit, že vražda Dafne Karvana Galicie byla nějak spojená se zlatými vízy. Já to nevím. Mohla být, a to, anebo to mohla být jedna z vyšetřovacích verzí. Ale já nepatřím k vyšetřujícímu týmu. Tohle jsem tedy udělala na Maltě i na Slovensku. Přijela jsem ukázat, že Evropská unie sleduje, co se v zemi děje. A chtěla jsem získat svůj vlastní pocit a názor po té, co jsem si promluvila s vyšetřovateli. zkrátka vědět o tom, že vyšetřování probíhá, že probíhá správným směrem. Myslím si, že je naprosto jasné, že zadržením tří možných pachatelů, vykonavatelů vraždy eh, Dafne Karvany Galicie, to ještě nekončí, protože je potřeba najít ty, kteří si vraždu objednali. A jenom když se objeví indicie o tom, kdo si vraždu objednal, teprve tehdy se dozvíme více o motivu a o povaze trestné činnosti, která se zatím skrývá. Jak na Slovensku, tak na Maltě jsem měla dojem, že je zatím finanční eh, kriminalita. Ale zase, je, patří to k vyšetřovacím verzím a já nemám lepší informace než široká veřejnost. Nemám kompetence na to, abych požadovala detailnější informace. Což jsem také řekla médiím. Takže oznámila jsem to veřejnosti a víc k tomu říkat nemůžu. Pokud je o zlatá víza, Komise teď hodnotí a analyzuje systémy v několika členských státech, včetně Malty. Soustředíme se zejména na Maltu, Kypr a Bulharsko. A zkoumáme schémata udělování občanství. A naprosto se držíme toho, co komise prohlásila v roce 2014, že musí existovat jasná vazba žadatele na danou zemi že musí být splněna podmínka reálného pobytu a fyzické přítomnosti v zemi a že občanství na prodej nesmí existovat v žádném členském státu Evropské unie. Naprosto uznáváme eh, suverénní právo členských států vytvářet eh, systémy nebo rozhodovat v otázkách občanství, ale zároveň, a to jsem řekla na Maltě velice jasně, Evropská unie provede to hodnocení a vydá doporučení nebo hodnocení nebo pokyn členským státům. Protože jestliže členský stát udělí občanství eh, nějaké osobě a její rodině, tak tím zároveň udílí občanství a práva pro celou Evropskou unii. Takže je to záležitost, která zajímá Evropskou unii. Takže zkrátka řečeno, do konce letošního roku provedeme hodnocení a budeme vést dialog s dotyčnými členskými státy a diskutovat s nimi o možnostech změnit tyto systémy a lépe je přizpůsobit tomu, jak by to Evropská unie ráda viděla. Pokud jde o čtvrtou směrnici o boji proti praní špinavých peněz, tak ta má za sebou bohatou historii řízení pro porušení předpisu V červenci roku 2017 jsme poslali formální oznámení 16 členským státům plus čtyřem dalším v listopadu a lednu prosinci 2017 jsme zaslali odůvodněné stanovisko osmi členským státům, které zatím neohlásili žádné transpoziční opatření. Já ty státy nebudu jmenovat, nebo mám? No možná by to mohlo být zajímavé, říká předseda. Takže odkud nedorazila oznámení? To bylo Bulharsko, Kypr, Řecko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Lucembursko, Loty, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, eh, Polsko, Portugalsko a Rumunsko. A eh, zjevně neuspokojivé je Irsko, Litva a Slovensko. V listopadu 2017 jsme přidali Belgii a Španělsko v lednu 2018 Rakousko a Francii. A komise zahájila řízení pro porušení předpisu pro neohlášení transpozičních opatření vůči čtyřem dalším státům, což je zase Belgie, Španělsko, Rakousko a Francie. Já se omlouvám, je to tady poněkud matoucí. Uh, v prosinci 2017 komise zaslala odůvodněné stanovisko osmi členským státům, které stále neohlásily žádné transpoziční opatření. Takže to je Bulharsko, Kypr, Řecko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko a Rumunsko. V březnu 2018 komise zaslala odůvodněné stanovisko také Slovensku a Irsku protože navzdory částečnému oznámení byla hlavní část legislativy o praní špinavých peněz stále neuspůsobena. Po formálním oznámení Estonsku, Litvě, Chorvatsku a Finsku tyto země uspůsobily legislativu během roku 2017. A na základě eh, odůvodněného stanoviska Maltě, Slovensku, Bulharsku, Polsku a e, dalším zemím tyto země přijaly e, relevantní e, právní předpisy transponující čtvrtou směrnici o boji proti praní špinavých peněz. A je důležité říci, že žádné z těch řízení pro porušení předpisů ještě nebylo uzavřeno, ale mnoho členských států už mezi tím o transpozičních opatřeních podalo oznámení. Tady bych chtěla zmínit, že hodnocení má dva kroky. První je úplnost a druhý je správnost. Takže ten první krok umožní eh, komisi hodnotit úplnost eh, eh, závazků ze směrnice, tedy to, zda byly úplně transponovány do národní legislativy členského státu. Pokud jde o Lotyšsko, Maltu a Španělsko, tam už se ukázalo, že tomu tak není. To je momentální situace. A druhý krok je správnost. Tam zatím práce probíhá. Teď tedy pracujeme na druhé fázi odůvodněných stanovisek, která by měla odejít na konci července. Takže provádíme další hodnocení. Je to proces, který probíhá. Ještě neskončil a čeká nás ještě hodně práce s většinou členských států. Děkuji, paní komisařko, za tyto konkrétní informace o implementaci. My už jsme několikrát hlasovali o tomto tématu a e, teď jsme v situaci, kdy máme opravdu málo času, takže prosím jednu minutu na otázku, čtyři minuty na odpověď, jinak to nestihneme. Ernest Urtasun, prosím. Děkuji. Děkuji. Uh, uh MLAD4, there is uh, an obligation. Děkuji vám, paní komisařko. Ve čtvrté směrnici je povinnost komise přijmout tak přenesené pravomoci se seznamem rizikových zemí a uplatnit opatření due diligence. Tak to říká uh, směrnice. Paní komisařku, vy jste osobně přišla do Evropského parlamentu eh, dvakrát vysvětlit, jak Evropská komise bude hodnotit rizikovost třetích zemí z ohledu praní špinavých peněz. A mě by zajímalo, jestli jste uh, už zahájili práci na hodnocení prioritních zemí, uh, jak jste slíbili, a pokud ano, tak které země jsou pro vás prioritní, které hodnotíte během letošního roku a kdy předložíte výsledky za rok 2018. To je první otázka. A druhá otázka, ten akt přenesené pravomoci eh, by měl eh, kopírovat seznam FATF, jak jste řekla. Nicméně seznam FATF byl nedávno aktualizován o Srbsko a eh, ten akt přenesené pravomoci aktualizován nebyl. Mohla byste vysvětlit, proč se se Srbskem zachází jinak než s Tuniskem, Sri Lankou a Trinidadem a Tobago, které byly přidány na seznam Evropské unie okamžitě poté, co byly přidány na seznam FATF? Ano, eh, já eh, vysvětlím, co jsme zatím eh, dělali, abychom sbírali data. Komise se sbírala data ze zemí a jurisdikcí po celém světě v rámcích dostupnosti a začali jsme tedy s počtem 217 jurisdikcí. Komise potom provedla důkladnou předběžnou analýzu všech jurisdikcí a vyhodnotila je podle objektivních kritérií a podle úrovně hrozby, typu finančního sektoru a ekonomických a finančních indikátorů, a to byly eh, selekční indikátory. Účelem této kategorizace eh, je definovat eh, ty eh, jurisdikce třetích zemí, které jsou relevantní pro další analýzu pomocí eh, přístupu založeného na rizicích. Tento proces je objektivní a neutrální a zakládá se na několika datových souborech, jako je úroveň hrozeb podle Europolu, Potom jsou to země identifikované jako offshoreová finanční centra podle um, Mezinárodního měnového fondu. Potom je to ekonomická relevantnost na základě síly ekonomických vazeb s Evropskou unii a finanční aktivity. To jsme tedy udělali zatím dosud. A jak jsem už říkala eh, ve výboru eh, pana, eh, odhaduji, že bude zhruba 20 zemí v tomto prvním kole ale možná je chyba něco takového odhadovat už teď, protože musíme pracovat dále na důkladných analýzách těchto zemí, u kterých momentálně vidíme vysoké riziko na základě kritérií, která jsem právě vysvětlila. Akt přenesené pravomoci přijmeme do konce letošního roku podle cestovní mapy, eh, o které jsem se už zmínila. A nevidím tu žádné odlišné zacházení pro Srbsko a Tunisko, protože to jsou momentálně země, které jsou ve schématu FATF. My jsme řekli, že využijeme seznam FATF pouze jako jeden zdroj, jako jeden informační kanál, ale že budeme provádět vlastní hodnocení, zejména z úhlu pohledu transparentnosti skutečných vlastníků. A pak je tu několik dalších informačních zdrojů a kanálů, jako je Europol, Mezinárodní měnový fond a tak dále. Takže jak u Tuniska, tak u Srbska si velice dobře vzpomínám na intenzivní spolupráci a diskuze s orgány obou těchto zemí a já mohu slíbit, že mé oddělení a moji experti budou podporovat veškerou činnost v těchto zemích, která bude snižovat uh, množství strategických nedostatků, které byly identifikovány a jakmile země učiní nutné kroky, mohou, se, mohou být z toho seznamu smazány. Ale to samozřejmě není slib, to je plán. To je plán, že jakmile strategické nedostatky zmizí, tak učiníme všechny potřebné kroky k tomu, abychom ty země ze seznamu smazali protože si plně uvědomujeme, že e, být na tomto seznamu je také e, rána pro reputaci dané země a my ty země chceme e, podporovat, zejména tam, kde vidíme upřímnou politickou vůli situaci zlepšit. A tam jsme samozřejmě připraveni jim pomoct. Děkuji paní komisařko Mariza Matias Zague. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já se chci krátce zmínit o tématu, které spadá do vašeho portfolia na Evropské komisi. A sice boj proti praní špinavých peněz a také genderová rovnost. Existuje tady také ta finanční task force, tam pracovní skupina a také aktivity OSN proti praní špinavých peněz, protože tady existují zcela jasné vztahy mezi praním špinavých peněz a právě žen. A domnívám se, že před, zejména před volbami je důležité také zdůrazňovat, že při, v 80% obchodování a prání špinavých peněz se jedná o postihování žen. A proto se chci zeptat naprosto jednoznačně. Vy jste kompetentní za tyto obě oblasti. Kdy Evropská komise eh, navrhne zohlednění genderové perspektivy v případě postupů proti praní špinavých peněz? Pakliže ano, jakým způsobem, pakliže ne, proč ne? A I, I will be absolutely open. Budu naprosto otevřena. Já jsem vůbec tady neviděla žádnou korelaci a žádný vztah. Eh, jak bych to řekla, žádný vztah mezi praním špinavých peněz a genderovými záležitostmi, ale máte-li nějaké eh, výsledky šetření, nějaké statistiky, které by ukazovaly, že ženy jsou těmi, které jsou častěji oběťmi praní špinavých peněz nebo že mm, jako trpí důsledky finančního zločinu, budu ráda, když mi to poskytnete. Samozřejmě, že ženy jsou oběťmi eh, zločinů, eh, častěji jsou nejvíce postihovány chudobou, dopadem finanční kriminality, ale nevidím tady prostě žádnou korelaci. Možná, že byste mi mohla poskytnout eh, nebo dodat něco k vaší otázce, já si to ráda poslechnu. Já nehledám, já jsem, nejsem ta, která si vymyslela tu korelaci, to je úřad OSN pro drogy a také další organizace OSN, která tady um, vidí tu spojitost eh, mezi genderovou problematikou a tímto postupem, protože tady dochází k nahospodařování zisku, který vzniká z obchodování s lidmi. Čili já říkám, že tady jsou studie, které jasně poukazují na korelaci mezi těmito dvěma věcmi a kromě toho komise nikdy nezohlednila toto propojení mezi genderovou rovností a postupů proti praní špinavých peněz. No a to je to. A já jsem chtěla vidět, proč komise nedělá totéž jako OSN. Ano, takové propojení mezi praní špinavých peněz a e, obchodování s lidmi, takže to je tedy e, zase další kriminalita, které se komise věnuje. E, ehm, takto bojujeme proti zločinu. Mm, nevidím, jak bychom mohli bojovat jenom proti jedné, jednomu z těchto zločinů, protože jsou propojeny a navíc mm, se tím zabývá tedy velmi relevantně Eurojust, Europol a další. Ještě mám čas. Vy nevidíte žádné propojení, ale každopádně zodpovídáte za obojí, takže mě překvapuje, že zde propojení nevidíte. Tak mám ještě další otázku. Na výboru pana jsme zaznamenali, že tedy, co se týče e, nezávislosti mm, orgánů, e, klíčových orgánů a také e, ochrana novinářů a whistleblowerů, to všechno souvisí tedy s bojem proti špinavých peněz. Potom ale jsou problémy s přijetím těchto věcí na trialozích, takže co si komise myslí o tom, eh, že tyhle ty věci se tedy zvažují eh, v hodnocení těch vysice rizikových třetích zemí. Tady hovořím o těch správních postupech, kdy se chrání eh, politická nezávislost příslušných orgánů, whistleblowerů a vyšetřujících novinářů. A to by měl být tedy klíčový, eh, klíčový prvek, který se zvažuje při hodnocení těch třetích zemí a jejich rizikovosti. First of all, I didn't see, I didn't see eh, za prvé, jsem říkala, že nemám žádné údaje, které by poukazovaly na eh, tu korelaci praní špinových peněz a nerovností eh, genderových, co se týče eh, obchodování s lidmi. Samozřejmě to jsou věci propojené. Tady máme důkazy, že v řadě případů to dělají stejné gengy které působí přeshraničně v Evropské unii. Jsou to eh, zločin, tedy eh, skupiny organizovaného zločinu a to byl jeden z důvodů, proč jsem tak eh, natolik podporovala kancel, tedy úřad evropského žalobce, protože ten by právě se zabýval těmi přeshraničními zločiny i v této oblasti praní špinových peněz. Co se týče ochrany whistleblowerů a novinářů, my se nyní zaměřujeme na Evropskou unii ve směrnici pro, pro ochranu whistleblowerů. Eh, taky si myslím, že je to užitečné pro svět eh, novinářů, protože tím, že zvýšíme ochranu whistleblowerů, tak eh, jim umožňujeme napomáháme k tomu, aby ehm, se obrátili s větší důvěrou na novináře a aby eh, si byli jisti tedy, že, i, že jim bude poskytnuta ochrana. Co se týče vysoce rizikových třetích zemí, tam bych se musela podívat na tu konkrétní metodiku. Myslím si, že to tam takto není. Děkuji. E FDD Markovali. Valli. Commissaria, lei di recente si è recata a Malta per incontrare Děkuji, paní komisařko. Vy jste nedávno vycestovala na Maltu, abyste se sešla s mm, příslušnými orgány, eh, abyste se pobavili o právním státě, o povinnostech eh, boje mm, eh, tedy proti praní špinavých peněz. Tady jde o bankovní dohled a celkový dohled. Máte nějaké konkrétní informace o Maltě? budou uplatňovat pravidla někdy v budoucnosti. Určitě jste o tom hovořila s příslušnými orgány. A druhá otázka. Asi největší riziko nebo hrozba eh, praní špinových peněz a eh, financování terorismu se úzce pojí s prodejem občanství. I na Maltě to potom eh, dává přístup k šengenským vízům. jak víte, je to asi 10 malckého HDP. A e, co tedy komise dělá pro to, aby zajistila, že je uplatňován právní stát na Maltě, aby se bojovalo proti korupci, e, proti neplacení daní? A také e, mě zajímá otázka hazardních her. Ještě se vrátím k vraždě eh, investigativní novinářky Dafne Galicie. Na Maltě jsou tedy problémy s hazardními hry, s neplacením daní, s financováním terorismu, korupcí. Můžete k tomu něco říci? Yes, I had in... Ano, Eh, na Maltě jsem strávila velmi užitečné dva dny. Hovořila jsem s ministrem financí, s ministrem spravedlnosti a s ministrem pro evropskou integraci a evropské záležitosti. Eh, také jsem hovořila s nejvyšším soudcem a setkala jsem se také s zástupci finanční spravodajské jednotky, s bankovním dohledem s orgánem, tedy s nejvyšším orgánem pro bankovní dohled a také s vyšetřovateli, kteří vyšetřují vraždu eh, Dafne Galicie a hovořila jsem také s vedoucím opozice. Strávila jsem tam dva dny proto, abych si udělala objektivní obrázek. Nakolik to je tedy možné, udělat si objektivní obrázek eh, protože jsem tedy pracovala s nejrůznějšími zdroji informací. Během všech těchto schůzek jsem se ptala, jak stát bojuje proti korupci. Jak se zlepší eh, tedy systém boje proti praní špinavých peněz? To je samozřejmě taky velmi technická otázka, protože my jsme tady už hovořili o konkrétním textu směrnice eh, proti, eh, tedy pro boj s praní špinavých peněz. Taky jsem hovořila s bankovním dohledem ohledně probíhajícího vyšetřování Evropské bankov, Evropského bankovního orgánu. Mm, to si vyžádala komise proto, abychom vyhodnotili mm, pravidla pro, proti, tedy pro boj s praní peněz na Maltě a Evropský bankovní orgán eh, informoval eh, komisi, že eh, zahájí Eh, eh, řízení proti maltské eh, finanční spravodajské jednotce ohledně porušení pravidel. Takže mm, tím to ukazuje, že komise se opravdu snaží využít všechny nástroje, které máme k dispozici, nejenom proto, aby situace na Maltě se dostala pod kontrolu, ale abychom si opravdu udělali objektivní obrázek. Kromě toho nám jde o to, aby byla legislativa plně implementována a všechny postupy, které eh, tedy vychází z eh, třetí eh, směrnice proti praní špinavých peněz, aby se to tedy opravdu projevilo v praktickém životě. A proto komise se vyžádala od Evropské bankovního orgánu, aby tam vedli tedy na Maltě vyšetřování. A výsledky tohoto vyšetřování budeme mít později ještě tento rok od EBA. Eh, hodně jsem eh, si vyslechla eh, tedy taky o boji proti korupci, o mezinárodní legislativě. Všechny informace ohledně legislativy, hm, potom taky ta otázka toho systému poskytování občanství, tam proběhlo due diligence. Já jsem k tomu měla velmi detailní prezentaci. Eh, od expertů z mm, tedy kanceláře premiéra, jak dělají due diligence. Eh, mají tam čtyři eh, roviny hodnocení. Všechny tyhle ty věci, tedy pokud v praxi fungují, by, mm, nebo pokud budou fungovat, tak by tu situaci na Maltě měly zlepšit. To je i role komise, aby trvala na implementaci legislativy a všech plánů na zlepšení systému. Já chci být objektivní Eh, my odborníci se věnují tomu, co se na Maltě děje i eh, ohledně eh, tedy toho občanstvím je tenhle ten systém poskytování občanství. Přeskoumáváme a na konci, do konce tohoto roku poskytneme konkrétní doporučení, jak by se ten systém dal změnit. i má předchůdkyně Vivian Redding eh, říkala eh, ve svých dokumentech, že eh, občanství na prodej není něco, co si v Evropské unii přejeme. Uh, INF Barbara Kappel. Děkuji, INF Barbara. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko Jourová, už to tady zaznělo, ten seznam členských států Evropské unie která e, zadávají zlatá míza. A zaznělo tady jméno Rakouska. Ráda bych vám řekla, že právo na státní občanství je, e, e, není vůbec uvedeno v Rakousku a jeden, existuje jeden jediný případ zlatého víza a proto se divím, když jste řekla, že vaše služební místo postupuje v zásadu kompletnosti a správnosti. Takovéto případy neexistují. Zjevně existují články politicky zavádějící zcela záměrně. Existuje, výjime, existuje výjimečná situace, kdy Rada ministrů na specifickou žádost u obzvláště zasloužené osobnosti jí stát může propůjčit státní občanství, ale jinak to není možné. Takže bych vás ráda požádala z tohoto důvodu, abyste seznam těch států, eh, kterých se týkají zlatá víza, jsme dostali také my, aby Rakošané dostali příležitost na to zareagovat, aby vám mohli to vyvrátit a říci, že to není správné. Já už jsem na to poukázala ve Štrasborku a moc vás žádám, abyste se, abyste se k, to, abyste k tomu zaujala stanovisko. I think it's misunderstanding. I mentioned... Já si myslím, že to je nedorozumění. Já jsem zmínila Rakousko v souvislosti se čtvrtou směrnicí o boji proti praní špinavých peněz a s určitými problémy s implementací nebo transpozicí. Já jsem nezmiňovala Rakousko v souvislosti se zlatými vízy bylo to explicitně uvedeno na eh, seznamu zlatých víz a my tento režim nemáme. Explicitně říkám, že ho nemáme. Já nevím, kde to bylo zmíněno, ale já jsem to nezmínila tady. Já jsem řekla, že konkrétně zkoumáme eh, systémy udělování občanství na Maltě, Kypru a v Bulharsku. Rakousko zaznělo na seznamu zemí, u kterých zkoumáme transpozici čtvrté směrnice o boji proti praní špinavých peněz, což je něco úplně jiného. Já mám ještě dvě a půl minuty. Já jsem se zmínila o tom problému eh, při eh, jednom ze svých posledních projevů ve Štrasburku a bylo naprosto jasné, Eh, během toho briefingu, že, že Rakousko na tom seznamu je. A já jsem o tom tam tehdy mluvila, takže prosím, mohla byste se k tomu vrátit, eh, zmínit se o tom. Jestliže je to nedorozumění, tak ho pojďme vyřešit. Já to prověřím, který seznam máte na mysli, to musíme objasnit. Ale na tomhle slyšení, v téhle debatě, jsem zmínila Rakousko v souvislosti s něčím úplně jiným než občanstvím. Protože nic takového v materiálech nemám. Děkuji, paní komisařko. Je jasné, že během své práce analyzujete eh, jednotlivé země EU, ale tohle je otázka eh, aktuální nejen pro tento výbor, diskutovalo se o něm na plénu, na plénu. Spadá to do kompetence několika dalších výborů, takže je to velice eh, akutní téma a my se těšíme na pokrok v této oblasti. Děkuji za EPP David Kaza. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní komisařko za to, že jste sem přišla. Eh, vy jste se už zmínila o tom, že jste navštívila Maltu a já s vámi souhlasím, když jste říkala, že eh, nemáte eh, právo pro to zjišťovat informace o vyšetřování případu Dafne Caruana Galicia. Takže podívejme se na to, k čemu kompetence máte. Vy jste správně zmínila transpozici a vymáhání z legislativy o praní špinavých peněz. V Panamě mají v Mossack Fonseca, my máme na Maltě Mixia Bity. To je firma, která se účastní v podstatě všech případů korupce korupce a praní špinavých peněz, eh, které odhalili eh, Panama Papers. A zdá se, že jediný důvod eh, kroku proti ním je to, že poskytovali služby i samotnému úřadu premiéra. Evropský parlament vyslovil znepokojení v listopadu loňského roku ve svém usnesení a zpráva komise ohledně Eh, právního státu na Maltě jsme požádali o intervenci EBA eh, vzhledem k tomu, že Mixia Bity má licenci pro působení v celé Evropské unii. Eh, pak se ukázalo nejen složité propojení Mixia Bity s případy korupce, ale také s uváděním falešných informací, uvádění FIU v omyl a e, prohlášení politiků, jimž byly poskytovány služby. A já se tedy ptám, e, jste znepokojena absolutní nečinností Malty v případě Mexia Bity a e, jste si vědomá toho, zda vyšetřování FIU banky Pilates se bude také vztahovat na Nexia Bity? Děkuji. Ano, eh, vyšetřování EBA eh, e eh, má jeden cíl, mimo jiné zkoumat banku Pilatus, ale také celý systém, což znamená i další případy. A odhalovat, zda jde o systémovou chybu, anebo zda banka Pilatus eh, byla jenom jedním incidentem. A odpověď na tyto otázky očekávám eh, v první zprávě Evropského bankovního úřadu eh, v nejbližších měsících. A pak ještě drobnou otázku ohledně schématu IIP na Maltě Bývalý komisař i vy hovořili o přímé vazbě. Já doufám, že nešlo o nějaký vtip, protože e, vy jste museli vědět, že neexistuje žádná vazba u mnoha žadatelů, zejména z Ruska. V některých případech neexistuje vůbec žádná přímá vazba. E, tak proč e, k čertu neřešíme ty případy, kdy se prodávají pasy? Protože to nejsou jenom malské pasy, to jsou pasy celé Evropské unie, které se takto dostávají k některým lidem, u kterých to rozhodně nechceme. Takže eh, ne, nebuďme si tak jistí tím, že probíhá eh, due diligence na Maltě. Ano, eh, jak jsem už říkala, my zkoumáme, zda existuje skutečná vazba, zda je naplněna podmínka eh, pobytu a fyzické přítomnosti a zda neprobíhá prodávání občanství. Eh, přesně tohle komise zkoumá a hodnocení zveřejníme v nejbližších měsících na konci roku. Můžeme pracovat jenom s informacemi, které máme eh, k dispozici. Já nejsem malcký vyšetřovatel konkrétních případů. Musíme pracovat s informacemi, eh, které máme z oficiálních míst. Právě proto bylo potřeba rozšířit eh, ten záběr informací, objem informací, které máme z Malty a proto bychom chtěli poslat EBA do Malty, abychom zjistili co nejvíce informací. Děkuji paní Evelyn Regner z SD. E. Děkuji mnohokrát. Vážená paní komisařko, eh, Moje otázky se týkají těch firm eh, poštovních eh, schránek, takzvaných. Mm, protože mm, se tomu také říká Mentaler Papers, protože se vždycky jedná o vyumělované konstrukce firemní, které mají sloužit k tomu, aby pochodovaly od zemi k zemi, kde budou platit buď menší a menší, nebo vůbec žádné daně, jak forum, shopping, že vždyť to můžeme sledovat velice dobře. A teď mm, eh, eh, mm, máte, teď jste předložili eh, právo týkající si mobilitu také právních společností a teď tady máme čísla. čísla 500 tisíc firem poštovních schránek existuje v Evropě, jak nám tvrdí experti. To jsme slyšeli na slyšení v Jury. A eh, domníváte se, že na základě, či jste přesvědčena o tom, že s tímto balíčkem, který teď byl předložen ze strany komise na stůl, eh, se skutečně podaří trvalé snižovat počet těch firm poštovních schránek, protože vy tady poukazujete, že to mají být opět členské státy, které budou definovat, co je neprávní daňová výhoda, co je zneužívající, co to znamená definice a co je umělá tvorba. Čili pod, Podaří se nám tedy vyřešit tento problém poštovních schránek, firm poštovních schránek tím balíčkem? Yes, uh, by working on the ano, když jsme pracovali na tomto balíčku, samozřejmě ve spolupráci s vámi, a měli jsme velice intenzivní diskuse o tom, zcela jasně jsme se museli také podívat na tyto znepokojivá čísla, která máme o těch firmách eh, poštovních schránek a proto o fiktivních firmách tedy. A teď byla zahájena studie týkající se nebo připravuje studii, eh, jaká jsou možná opatření, jak snižovat počet těchto fiktivních firm, ale to není, plnou to není v plné kompetenci členských států, to náleží do kompetence členských států, aby sami stanovili podmínky pro usazování se společností. Vy víte velice dobře, že ten balíček eh, je, se soustředí na přeshraniční mobilitu a od počátku jsme měli na mysli dvě věci. Abychom měli takové právo pro společnosti, které bude v souladu s digitální érou, ale abychom také stavili pravidla Evropské unie pro konvergenci a rozdělení. My jsme chtěli vytvořit správné podmínky pro to, abych se vůbec vytvořili možnosti pro přeshraniční mobilitu, ale na základě zavedení velice přísných bezpečnostních doložek tak, aby ty které, firmy, které by chtěli zneužívat možnosti snadné mobility v přeshraničním rozměru, to nezneužívali. Proto jsme zavedli do návrhu legislativy tyto bezpečnostní doležky, které domnívám se mohou být velice dobrým nástrojem také proti mm, vznikání těchto fiktivních firm, které nebudou mít ekono, žádné hospodářské aktivity jenom v té zemi, ale budou tam mít teda jenom tu poštovní schránku, což je něco, co my nechceme. Ale Znovu, eh, to je eh, na, v rukou členských států zejména. A moje druhá otázka. Eh, další aspekt tohoto balíčku. Víte, že tady hodně diskutujeme o praní špinavých peněz a stále se jedná o jednu stejnou věc a musíme dávat pozor na to, aby i v právu o společnostech zase nevznikla další díra a abychom to mohli tedy správně zařídit. U digitálních rejstříků nebo digitálního registrování eh, počítáte s tím, že i právní osoby se budou moci registrovat. Nevytvoří to zase takovou tu díru, která umožní, že budou vznikat další fiktivní firmy jak si zadními vrátky? Madam Regner, believe me that Paní Regnerová, věřte mi, aby se vytvořila díra, že bychom chtěli vytvořit díru pro prání špinavých peněz, to rozhodně bylo to poslední, na co bychom mysleli, když jsme zaváděli tento balíček. My, budeme, my jsme tam zavedli velice přísné bezpečnostní doložky. V případě podezření Notáři budou zase samozřejmě provozovat svou práci, pozvou si ty osoby fyzicky. Bude tady daleko přísnější kontrola také úmyslu a plánu. Eh, my jsme tento balíček prostě připravovali proto, abychom umožnili čestným podnikatelům, aby se pohybovalo přes hranice, ale samozřejmě ne, abychom vytvářeli nějaké díry. A já si myslím, že se nám to podařilo vyváženým způsobem. Nemáme čas na postup Catch the Eye, mám tu ještě dvě žádosti. Zvládnete-li položit otázku za 20 vteřin, mohu to zkombinovat. Takže Anna Gomeš a Werner Langen. Thank you, Madam Commissioner. On, uh, it's not just about Malta, it's about uh, the whole of the tady nejde jenom o Maltu, ale o celou Evropskou unii, ale zejména eh, Malta je eh, důležitý příklad, protože může mít dopad i na eh, ostatní členské státy. Elektronické hry, elektronický hazard, to je samozřejmě oblast vhodná pro praní špinavých peněz a Malta samozřejmě není jediná v Evropské unii, která má platformu využívající kryptoměny. Eh, diskutovali jste o dopadech eh, této skutečnosti na praní špinavých peněz? Děkuji, Werner Langen. Já se chci zeptat, nad rámec toho harmonogramu. Vy jste řekli hlavní pokyny, směry, to musí být pro šengenská víza a teď jsme to zjistili a Ana Gomeš se o to velice zasloužila. Na Maltě to všechno běží přes kancelář ministerského předsedy, zatímco my pod malským předsednictvím na plénu diskutujeme o zavraždění Galicie co pak eh, premiér zrovna měl nějakou propagační akci v Hongkongu. Já nechápu, proč tedy eh, to ten přeskum trvá až do konce roku, když hlavní směry komise už jsou dávno hotové. Proč to tak dlouho trvá? Uh, we are on, on Madame Gomes. Uh, of course we are looking k paní Gomez. Samozřejmě eh, my zkoumáme elektronický hazard a herní odvětví což je eh, velice eh, různorodý trend a proměnlivý. A domníváme se, že naše legislativa o praní špinavých peněz je nutným relevantním instrumentem k tomu, abychom to měli eh, pod kontrolou. Proto tlačíme na Maltu, aby plně implementovala legislativu a začala ji v praxi uplatňovat. Totéž pokud jde o virtuální měny. To nebylo kvůli Maltě, ale vy jste sama řekla, že to je celoevropský trend. Virtuální měny se rozrůstají, sílí a právě tak eh, vzrůstají možnosti jejich zneužití. Proto jsme zavedli silnější kontrolu kryptoměn v páté směrnici o praní špinavých peněz a já jsem velice ráda, že už eh, proběhl trialog a že budeme moci začít pracovat o skutečné implementaci, protože je tam několik velice užitečných věcí, eh, jsou tam eh, opatření, která reagují na reálné hrozby a na odhalení z Panama Papers a Paradise Papers. A čím dříve implementujeme pátou směrnici, tím lépe a mohlo by to zcela změnit eh, pravidla hry, eh, pokud jde o praní špinavých peněz prostřednictvím nových technologií a nových měn. A proč to trvá tak dlouho? Asi proto, že potřebujeme hodně času. Nice. Thank you. To k tomu mám říct. Děkuji. Well, thank you, Commissioner.